Eh, Dámy a pánové, budeme se zabývat rozpočtem. Eh, eh, program umožňuje hlasování o zprávě pana Soriana a pana Manka k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2010 ve znění upraveném radou. Teď budeme hlasovat pozměňovací návrhu číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 4, oddělené hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato část 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Proti? Budeme muset elektronicky ověřit. Otevírám hlasování. Uzavírám hlasování. 320 pro, 236 proti, 10 se zdrželo. Přijato. A tady potřebujeme prostou většinu, takže je to schváleno. Pozměňovací návrh 1. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. 314 pro, 237 proti, 20 se zdrželo, přijato. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pan Surjan nám předloží ústní pozměňovací návrh. Pan Surjan a jeho ústní pozměňovací návrh. Milí kolegové, je navrženo, abychom tento pozměňovací návrh číslo 3 nebo 7 měli, které jsou vlastně identické v textu. Pokud budeme hlasovat ve třech částech a ústní pozměňovací návrh tady mění druhou část proč tedy eh, původní text eh, zmiňuje eh, stanovisko komise, ale mezi tím už rada rozhodla o této otázce a proto bych rád přečetl nový návrh. A sice poznamenává, že mm, eh, v závěrech eh, Evropské rady je obsaženo to, že Evropská unie a členské státy jsou připraveny přispět eh, rychlejším financováním euro. Je to 2,3 miliard euro na období 2010 až 2012. Ovšem zdůrazňuje potřebu dalších informací o účasti a příspěvku z rozpočtu Evropské unie během roku 2011 a 2012. Toto je ústní vlastní pozměňovací návrh a můj návrh je, abychom hlasovali o všech třech eh, částech pozitivně. Ale chciałem... Ano, rád bych se zeptal, jestli je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Je tady někdo proti? Nevidím, že by se někdo hlásil, takže to můžeme začlenit. Tento pozměňovací návrh budeme tedy hlasovat ehm, ve třech částech a bude to eh, jmenovité hlasování. Otevírám hlasování první části. Hlasovali všichni. Ozavírám hlasování. 525 pro, 25 proti, 11 se zdrželo. Přijato. E, část 2 spolu s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Zahajuji hlasování, elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 515 hlasů pro, 28 proti, 17 se zdrželo. Přijato. Část 3. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. 515 pro, 29 proti, 18 se zdrželo. Přijato. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A teď předkládám hlasování pozměněný návrh usnesení a je to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končuji hlasování. 483 pro, 48 proti, 32 se zdrželo. Přijato. Dámy a pánové, eh, rád bych pogratuloval eh, zpravodajům. Ještě jednou eh, gratuluji také vám všem a výborům, které pracovali na rozpočtu. Tímto je ukončeno naše hlasování k rozpočtu. Pan Surian, pan Manka, rád bych vám poděkoval. Rád bych využil této příležitosti a popřál vám hezké vánoční svátky a vše nejlepší do dalších tří, do tří týdnů svátku. Máme velké úkoly před námi. Rád bych vás vyzval, pozval 12. ledna na koktejl. Budeme slavit nový rok a začátek platnosti Lisabonské smlouvy, takže to pro nás bude důležité 12. ledna. Rád vás všechny zvu. Přeji vám hezký nový rok. Děkuji vám. Okay, the next item is the... Tedy další bod je hlasování k usnesení, návrhu usnesení a sice zlepšení právního rámce přístupu k dokumentům pro vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Pan Busitil. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Je tady chyba v hlasovacím seznamu EPP. Rád bych eh, zdůraznil kolegům EPP, že hlasování k dvěma eh, odděleným hlasování by tady mělo být plus na našem hlasovacím seznamu. Tedy eh, plus k dvěma odděleným hlasováním, která se budou konat teď. Děkuji. Faktická poznámka. Je to soukromá záležitost EPP a nevím, proč bychom se tím měli zabývat. Mm. Eh, takže se eh, budeme pokračovat s hlasováním. Předkládám hlasování, vodní text M eh, a sice oddělené hlasování, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Bylo to zamítnuto um, vodní text um, um, z oddělené hlasování, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto návrh usnesení uh, jako celek jmenovité hlasování, zahajují uh, hlasování. Hlasovali všichni a nyní ukončuji hlasování a bylo to přijato. Další bod je mm, hlasování pěti návrhů usnesení. Jedná se o obhajobu zásady v subsidiarity. Pane Šulci. Paní předsedající, děkuji za slovo. Chtěl bych opakovat a jsem velmi rád, že všem kolegům mohu pomoci, aby se probudili. To nás posílí. Ještě jednou na základě článku 177 odstavec čtyři žádám o odložení tohoto hlasování. Do té doby je nutné také prověřit přípustnost této otázky. Pan Schulz předložil návrh mm, jeden řečník vždycky pro, jeden proti. Kdo by rád hovořil mm, pro, ve prospěch? Kdo mm, chce hovořit proti? Vážené dámy a pánové, paní předsedající, Eh, je nutné se podívat na procedurální argumenta. Právě jsme hlasovali o zprávě Kešmene. My jako parlament děláme eh, zprávu k běžné eh, činnosti. Bylo řečeno, že toto je nepřípustné, ale socialisté tvrdili na tom, že je nutné toto projednat. Evropská unie však v otázce italské otázky nemá kompetenci, dámy a pánové Vždy, když se to hodí socialistům, tak hovoří o tom, že to eh, Evropská unie není kompetentní a když se jim to nehodí, eh, tak eh, to, to nepřijímají. Je to tedy však otázka velmi závažná, měli bychom o ní diskutovat. Je zde otázka toho, zda jsme kompetentní v otázce umluvy o lidských právech. Lisabonská smlouva umožňuje přistoupení k eh, této úmluvě. Eh, když eh, Itálie je členem této úmluvy, pak je legitimní, aby Evropský parlament o tom diskutoval. Dále bych chtěl také ještě říci, mm, mám ještě minutu, a sice paní předsedající, my nejsme právníci, ale politici. Eh, je to otázka rozsudku, který se týká mnoha eh, občanů a proto bychom o tom měli dnes hlasovat. Nyní budeme hlasovat k eh, návrhu o odložení. Ti, kteří jsou prosím pro, mohu vidět jejich ruce. Ti, kteří jsou proti, zdrželi se. Myslím si, že by bylo eh, jistější, kdybychom ověřili. Můžeme zahájit eh, elektronické ověření hlasování. Hlasovali všichni. A teď ukončuji hlasování. Tento návrh byl přijat. Další bod je hlasování k sedmi eh, návrhům usnesení o situaci v Bělorusku. Odstavec 17. Myslím si, že tady máme ústní pozměňovací návrh. Pan Portes, Potesevič. Yes, thank you, madam. Ano, děkuji paní předsedající smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je zvýšit povědomí o eh, nedávných případech eh, Um, útlaku v Bělorusku. A můj ústní pozměňovací návrh um, má jenom dodat jedno jméno um, mladého demokratického aktivisty, který byl unesen 6. prosince tohoto roku. A sice by měl se dostat na seznam těch jmen, eh, jejíž seznam je, jejíž jména jsou tedy obsahem tohoto pozměňovacího návrhu. Takže Zmitser Daskevic, eh, tady po jeho jménu bychom měli dodat Jaufen Afnachel, Eh, byl um, a 6. prosinec 2009. To znamená, že jenom dodáváme eh, jméno dalšího člověka na seznam těch, kteří byli um, obětí um, útlaku ze strany běloruské vlády. Eh, jsou nějaké námitky k ústnímu pozměňovacímu návrhu? Zdá se, že tomu tak není. Takže budeme hlasovat k upravenému, upraveném odstavci. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Um, společný návrh usnesení jako celek. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další bod je hlasování k šesti návrhům usnesení e, násilí v Končské demokratické republice. E, společný návrh, pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? Pozměňovací návrh dvě, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Také zamítnuto? Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. Jmenovité hlasování odstavec 9. Zahajuji hlasování k odstavci 9. Hlasovali všichni. Teď hlasování ukončuji. Je přijat. Pozměňovací návrh 4, eh, také jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování eh, k pozměňovacím návrhu číslo 4. Hlasovali všichni. Nyní eh, uzavírám hlasování. Zamítnuto. A teď společný návrh usnesení jako celek. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A tím končíme s hlasováním. Děkuji.